Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Milé kolegyně, milí kolegové, hezké dobré ráno a srdečně vás vítám na zasedání našeho výboru. Dnes dopoledne máme celou řadu hlasování na pořadu jednání, ale nejdříve bychom postupovali podle našeho programu podle agendy a to je v první řadě přijetí pořadu jednání. Zde mám tři připomínky. Jednou paní Kristýna Kristotidis eh, požádala o to, abychom dali přednost hlasování bodu 11 protože musí eh, na zasedání jiného výboru, takže jestliže nikdo nepřed, neprotestuje, tak bychom eh, ten bod 11 vlastně projednali po bodu 4, čili jako bod 5. To znamená, to je moje zpráva eh, o prováděcích pravomocech o tom bychom hlasovali. Potom bych rád sdělil, že bod 8, přístup společenství v oblasti prevence přírodních katastrof, se přesouvá na další zasedání, protože eh, letecký eh, popel bude pravdě, eh, z Islandu pravděpodobně bude v rámci toho také projednán. K tomu přijde ještě to, že zítra dostaneme zprávu delegace, která jela na Island a chtěli bychom to projednat jako nový bod předtím, než přijde předseda. To znamená před bodem 18, to znamená po bodu 17 jako bod 17a. Jestliže s tím souhlasíte, tak to by byl náš dnešní pořad jednání pro dnešek. Tlumočení máme všechny jazyky, kromě estonštiny a lotyštiny. Dále bod 3. Pořadu jednání, to již vidíte, že jsou to zprávy Florence O tom se bude hlasovat 22. Eh, června a Esther de Lange o, biodiverzity, to, o biodiverzitě to bude 14. července. Eh, naše členka Karolin Lukas, eh, kterou známe, E, je jakožto první poslankyně zvolena přímo do britského parlamentu. Už není ovšem členkou našeho parlamentu, takže srdečně blahopřejeme. Samozřejmě zelení e, hodně hlasitě tleskají, bereme to na vědomí a přejeme ti e, vše nejlepší. Zpráva o Timba převezme Satuhasi, čili to nebud, nespadne pod stůl, tak říkajíc, ale eh, kolega Satuha si převezme tuto zprávu. Dále eh, jste určitě zaregistrovali, že máme pro klimatický sekretariát nového eh, generálního tajemníka. Je to paní Kristina Figueres pro OSN. Přijeme jí všechno nejlepší, hodně úspěchů při těchto obtížných zadáních, eh, aby se výsledky z Kodaně pokud možno změnily. A aktuálně probíhají také přípravy v Bonu, jakožto přípravy na Kalkun. Eh, kolegyně je velice zkušená v této oblasti, již od roku 95 byla aktivní eh, pro, byla aktivní pro vyjednávání s Kostarikou ohledně klimatických změn, byla také ve výboru pro latinskoamerické státy pro eh, vývoj klimatických změn. To byl vlastně nástroj pro eh, oblasti klimatu. Já jsem už paní Tegerosen napsal dopis a při této příležitosti také děkujeme eh, odcházejícímu generálnímu tajemníkovi, který eh, nám byl vždy partnerem. Ještě si vzpomínáme všichni na videokonferenci, kterou jsme měli tady a také na kontakty v Kodani. Opravdu vykonal vynikající práci. Chtěl jsem upozornit na jednu věc, a to na komu- sdělení komise eh, paní, od paní ten ohledně ochrany klimatu. Je to analýza možností zajít za rámec 20% snížení emisí. To je záležitost, eh, když jsme o tom hovořili tady ve výboru a já jsem byl trochu zklamán, že komise neměla dostatečně odvahy tento cíl 20% podporovat a spíš eh, chovala rezervovaně. Ovšem my jako Evropský parlament tady sehráváme určitě větší roli jakožto aktivní faktor a budeme také takto v příštích eh, týdnech vystupovat v rozpravách. sluníčko svítí, to pro nás není tak příznivé z toho, toho našeho místa, takže proto se tady e, během hlasování stahnou rolety. Čili sdělení komise ohledně cestovní mapy Kalkun. Budeme o tom diskutovat, e, až na to přijde řada. Chtěl bych upozornit na jeden workshop, který e, Eh, uspořádáme ve čtvrtek 10 června od 9 hodin do 12 a je to strategie Evropské unie o cílech 2020-2020. Eh, je to taková desetiletá strategie a parlament měl velice málo příležitosti se tím zabývat eh, ve výborech. Sice jsme o tom jednali ve frakcích, ale bylo vyjádřeno přání, že bychom jako výbor pro životní prostředí uspořádali workshop. A samozřejmě všechny e, to srdečně zveme, aby 10. června se zúčastnili tohoto e, workshopu týkající se cílů 2020 a také e, oblasti životního prostředí a trvale udržitelného prostředí. Dále Eh, místo předsedkyně Corinne Lepage eh, má eh, za úkol také udělat nějakých několik obrázků, film a tak dále a určitě nám to také bude prezentovat. Minic zatím žádné nemáme, ty budou, jsou přeloženy na dalším zrání a Eh, dostáváme se k bodu čtyři a to je zpráva delegace Envy, která jela do Španělska ve dnech 22. až 24. března. Eh, bylo to neobvykle pozdě, ale v prosinci jsme kvůli konferenci v Kodani nenašli žádný termín. Proto jsme jeli až v březnu a Měli jsme opravdu velice obsáhlé rozhovory s eh, míst, eh, míst, zástup, náměstkyní ministra pro životní prostředí. Eh, pak jsme hovořili o ambicích španělského předsednictví, jak udržet Evropskou unii pohromadě, jak podniknout další kroky. Eh, v středu pozornosti byla ovšem transplantace orgánů a to 23. března v Madridu se konala světová konference na toto téma. Naši oba zpravodajové, pan Mikulášek a pan Perio, vedli příslušné eh, workshopy. Já jsem hovořil při zahájení eh, této konference a také jsme navštívili Španělské centrum pro transplantaci orgánů. Španělsko je opravdu, jde opravdu příkladem v této oblasti. Hovořili jsme o tom, diskutovali jsme o tom a myslím, že ta legislativa, která byla schválena, pomůže ostatním eh, evropským zemím se dostat na takovou úroveň, kterou Španělsko dnes již má. Zajímavé samozřejmě bylo to, že jsme měli kontakt s poslanci parlamentu a senátu. Eh, byla to velice živá účast při setkání s naší delegací. Byla tam celá řada poslanců a eh, také zemědělství sehrálo velkou roli. Byla to zpráva eh, týkající se označování potravin. A jak má vypadat označování potravin na přední straně potravin. To bylo opravdu velice důležité téma, stejně tak jako téma zpracování odpadů. Zdá se, že ve Španělsku je to opravdu velice živý problém odstraňování odpadů. Ehm, Eh, brzy ráno 24. Eh, jsme se sešli se zástupci, eh, s španělskými zástupci nevládních organizací, kteří byli velice dobře připraveni a poukázali na velké projekty týkající se nových dálnic a železničních tratí a jaký vliv to má na životní prostředí a jak se to slučuje s programem Natura 2000. Samozřejmě je to trasa z Toleda do dalšího města města a ta prochází eh, přímo eh, chráněnou krajinou oblastí. Eh, jak komise, tak parlament by na to měli skutečně dohlédnout a kontrolovat to. A musí být dodržována komunitární legislativa. Greenpeace se ve své zprávě soustředili na problémy ochrany pobřeží a také došlo na konci k hlasování ohledně managementu pobřeží. Eh, Španělsko velice tlačí na pobřeží vzhledem k turistickému ruchu. A ten časový tlak je samozřejmě větší než kapitál, který je k dispozici. Samozřejmě bychom na to měli také dohlédnout. A třetí zpráva Eh, přátel země se týkala zemědělství a nasazování geneticky modifikovaných organismů ve Španělsku a eh, také změny biokrajiny. Dále to pokračovalo návštěvou eh, stanice pro ochranu přírody Eh, byly to, byla to organizace takzvaného managementu lesnictví. A myslím si, že to opravdu zanechalo na nás velký dojem, to, co jsme viděli. Když to schrnu, tak eh, jako vedoucí delegace, která měla sedm členů, eh, mohu říct si ještě jedno máme vždy sklony k tomu být velice spontánní a chaotičtí. A na konci už ta delegace nebyl, nepředstavovala delegaci, ale bylo to vlastně snížení počtu na dva členy delegace. A Eh, měli bychom na začátku hned eh, se zeptat vždy, eh, kolik lidí zůstane do konce takového zájezdu, protože to není příjemné, když pak vystupujeme, víme, jak agitujeme, každý z nás velice často bývá aktivní, ale musím říci, že oproti hostitelům nebo vůči hostitelům to není vždy příjemné, když potom se nakonec delegace svrkne na dva členy Karen Kambach eh, se zabývala ochranou lesnictví, byla jedna z těch posledních dvou členů delegace, kteří zůstali. Eh, nechce k tomu už nic dodat, eh, takže jsme to vzali na vědomí. Je také s tou prací, jak to vypadá v této velké členské zemi Evropské unie, která v současné době má předsednictví. Takže se nyní dostávám k tomu bodu 11, který jsme eh, dali do předu. A je to zpráva, kterou jsem eh, pracoval já, týká se to výkonu prováděcích pravomocí. Přejdeme k hlasování. Eh, pozměňovací návrh 15 s odděleným hlasováním. Eh, kdo je pro, eh, kdo je proti první části? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Dále eh, pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Pro? Proti? Zdržení? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Kdo pro? Proti? Zdržel se kdo? Zamítnuto. 19. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? zdržení, zamítnuto 21, pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 22 s odděleným hlasováním, kdo je pro první část, proti, zdržení, zamítnuto, druhá část, kdo je pro, Takže protože byla první část zamítnuta, tak druhá část tím pádem odpadá. Dále máme pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 25. Pro? proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se někdo, přijato. Pozměňovací návrh 27, opět oddělené hlasování, první část, kdo je pro? první část odpadla, protože jsme 24 přijali. Dává to smysl, když se bude hlasovat o druhé části, takže 27, eh, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 28, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, přijato. 29 pro, proti, zdržel se někdo, přijato. 30, kdo je pro, proti, zdržení, e, přijato. 6. kdo je pro, proti, zdržení, přijato. 31 pro, proti, zdržení, přijato. 33 pro, Proti? Zdržel se někdo? Přijato? 34 pro? Proti? Takže hlasování elektronicky, prosím. Hlasování ukončeno. Takže 24 pro, 28 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? A e, identicky k tomu 35 proti. Zdržení zamítnuto. Ještě jednou zkontrolujeme, e, to je 7 a 35. Prosím elektronicky. Hlasování ukončeno. Takže zamítnuto. Identicky je 36 a 37 s tím, že máme ústní e, připomínku, kdo je pro 36 a 37. Proti? Zdržel se někdo přijato. 38, kdo je pro? 38 odpadá, protože sedmičku a 35 e, ty byly zamítnuty. Takže dostáváme se k úvodním ustanovením. Číslo změnací návrh 8 odpadá. Jednička byla stažena, dostáváme se k devítce. Také odpadá a desítka Zde můžeme hlasovat o první části pozměvacího návrhu číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržení přijato. Dále druhá část, ta odpadá. A třetí část odpadá také. Poslední stránka, pozměvací návrh číslo 11. odpadá. Dostáváme se k 12. Kdo je pro pozměňovací návrh 12? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Třináctka odpadá. Čtrnáctka odpadá. A pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pak se dostáváme k závěrečnému hlasování, a to elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování. EPP a 3 zu EPP e má o tři hlasy víc. Ještě jeden je vás tady příliš mnoho. Tak, teď už by to šlo. Takže 52 ano, nikdo proti, pět se zdržel hlasování a tím pádem je toto stanovisko jednomyslně přijato. Děkuji. za vaše hlasy. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a to je eh, omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Hier haben wir mehrere Kompromiss zde máme několik eh, kompromisních pozměňovacích návrhů. To vždy eh, velice usnadňuje hlasování a také konsolidované pozměňovací návrhy různých členů. Dostáváme se k hlasování o konsolidovaném eh, hlas, pozměňovacím návrhu 1. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? <clears throat> To je schváleno. Teď se dostáváme k kompromisním pozměňovacímu návrhu 2. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel jsem. To je schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Také schváleno. Konsolidovaný eh, pozměňovací návrh 7 pro. Proti. Zdržel se. To je zamítnuto. Další je konsolidovaný pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? To si zkontrolujeme. Konsolidovaný návrh 4. Končím hlasování. Je to zamítnuto, je to sice hodně těsné, ale 29 proti 27 pro. Konsolidovaný návrh 5, kdo je pro? Proti? zdržel se, to je schváleno. To bylo, myslím, jasné, ale přesto si to můžeme překontrolovat, chcete-li. Takže hlasujeme. Končíme. 33 pro, 23 proti, tady myslím, že to je dost jasné. Teď je kompromisní pozměňovací návrh 6, kdo je pro, Děkuji. Proti? Zdržel se? To je schváleno. Teď se dostáváme k jednotlivým článkům. Článek 1, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď eh, se dostáváme dostáváme k 112 na druhé straně. Kdo je proti? Zdržel jsem? To je schváleno. Teď se dostáváme až na stranu 5. 144, to je návrh Krise Davise. Kdo je pro? 144. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Teď na další straně 145, opět návrh eh, kolegy Davise, kde návrh tedy eh, z politické skupiny zelených. Pan Zonek je proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Takže pojďme hlasovat e, o tom původním textu. Na straně 6 Vidíte, že to máme opět eh, formou odděleného hlasování. Máme tři části. Kdo je pro první část? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Kdo se zdržel? Odmítnuto. A třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Na další stránce potom máme 152, to je návrh Davise Strex. 152, kdo je pro? Proti? Zdržel se schválenou. Teď 19. To navrhuje zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 20, kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno 21 pro, proti, zdržel se schváleno 22 pro, proti, zdržel se, to je schváleno. 156, kdo je pro? Proti, zdržel se, to je zamítnuto. 23 pro, proti, Zdržel se? Schváleno. 157, 158 jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Teď 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Potom strana 9, 179, eh, část 1, to je opět návrh zpravodajky, kdo je pro. Proti. To si zkontrolujeme. 179, část 2. opět máme navíc někoho, takže teď je to v pořádku. Je to opět poměrně těsné, 25 pro, 31 proti, takže je to zamítnuto. tři Van Brent Merkis Westlund a 317 dohromady Kdo pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Teď opět až ke 190. Kdo je pro? Pardon, strana 10, je to návrh 190 od Krise Davise. Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 191. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 192. Kdo je pro? Aha, čili o tom nemáme hlasovat. Ne, o tom nebudeme hlasovat. 193, Krise je návrh, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. To nám usnadňuje život, protože teď můžeme přeskočit řadu těch eh, návrhů. Dostáváme se až na stranu 22, takže skutečně nám to jde rychle. Poznal si návrh 50. 5.050, kdo je pro, to navrhuje zpravodajka. Jsme na straně 22 a hlasujeme o, o pozměňovacím návrhu 50. Kdo je proti? Kdo se zdržel, to je schváleno. Já si nejsem jist, jestli máte stejné stránkování jako já, ale já jsem na straně 22, možná, že vy už jste na straně 23, nevím. To je trošku smůla. Ukazuje se, že ty stránky jsou skutečně odlišné, ale toto bylo schváleno. Teď pozměňovací návrh 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je také schváleno. 274, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? To je zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Dále 53, pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 54, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 275, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 277 pro, proti. Pojďme si to zkontrolovat. 277 kontrolujeme. Končím hlasováním. Tak to je hodně těsné, 29 pro a 28 proti, takže je to schváleno. když tady člověk není, tak zkrátka si za to může sám. 276, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo, to je schváleno. 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. Potom 278, 279, 280, ty jsou stejné návrhy, kdo je pro, proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. 56 se vztahuje. 281, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 57, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 282 pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. 58, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 283, 284, 285, ty jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dvěstě osmdesát šest, dvěstě osmdesát sedm, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Teď 61, kdo je pro? Šed, kdo je proti? Zdržel se, schváleno 62 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 288, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. 63, kdo je pro? proti, zažívat se někdo schváleno, 64, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 289, kdo je pro, proti. Myslím si, že to musíme zkontrolovat. 289 kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. To bylo schváleno eh, poměrem 32 26, 292. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Teď si myslím, je, budeme až 291, kde pro, Proti? Zdržel se někdo? To je schváleno. 294, kdo je pro? Proti? To si zkontrolujeme. Kontrolujeme 294. Pozměňovací návrh 294. Končím hlasování. a je to schváleno poměrem 31 ku 27. 296, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je schváleno. 67, kdo je pro, proti? Zdržel se někdo, schváleno. Teď půjdeme dál. Docha, dostáváme se k přílohám 306, která je stejná jako eh, ty další dva. O tom se má eh, hlasovat společně, 306, 308, 308 pro proti. Zdržel se někdo, to je zamítnuto. Takže přejdeme až na sedmdesátku, to je návrh zpravodaje. Myslím si, že tu první část už jsme vyřešili. 234 a 5 musíme hlasovat o druhé části 70, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Ne, pojďme si to zkontrolovat přece jenom. Je to ta druhá část. Končím hlasováním. EPP má zase jednoho e, poslance navíc, takže jeden musí vzít zpátky svůj hlas. Je to velmi těsné, ale je to schváleno. Poměrem 30 k 28. Teď třetí část, kdo je pro? Proti? zdržel jsem. Myslím si, že opět tady bychom měli většinu, ale pojďme si to zkontrolovat elektronicky. Pro mě na první pohled se zdá, že to je úplně stejné jako při tom minulém hlasování. Končím hlasování. Téměř stejné. Zdá se, že někdo zapomněl hlasovat, ale těsně to bylo schváleno. Teď čtvrtá část, možná, že to bude ještě těsnější, kdo je pro část čtvrtou, kdo je proti. I to budeme muset elektronicky kontrolovat. Část čtvrtá. Končím hlasování. Není to tak těsné, ale bylo to schváleno. Pátá část, kdo je pro pátou část, proti. To si myslím, že bylo jasné. Držel se, to je zamítnuto. Třista deset, část jedna, kdo je pro? Proti. Pojďme si to zkontrolovat. Končím hlasování. Opět velice těsné, 29 ku 28, je to schváleno. 311, kde je pro? Proti? Opět zkontrolujeme elektronicky 311. Končím hlasování. 30 ku 28, čili je to schváleno. 309, první část, kde pro? Proti? Schváleno. Dobře, takže i 309, čís, část první si překontrolujeme. Končím hlasování. Tak, teď to skutečně stálo za to. Poměr 29 k 29. To znamená, že to je zamítnuto. takže se dostáváme ke 314. Pát, část první, což je stejný návrh jako 313 e, a 315. Část první. Zdá se to trošku zvláštní, ale prý jsou stejné, takže tyto ta, tři pozměňovací návrhy budeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je zamítnuto. Sedmdesát to bylo součástí tohohle balíčku, to bylo tedy zamítnuto 314 část 2 a 71 část 2. Opět o tom hlasujeme společně pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. 313. Druhá část. Kde pro? Proti. Kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď 314, část 3 a 71, část 3. kde pro? Proti. Zdržel se někdo, to je zamítnuto. 314, část třetí, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 314, část čtvrtá. 71, část čtvrtá, 313, část čtvrtá, kdo je pro? Všechny tyto tři pozměňovací proti. Zdržel se, to je zamítnuto. část 5, 71 část 5 a 313 část 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je zamítnuto. 314, část 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 71, část 6 a 313, část 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 313, část 7, kde je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď budeme hlasovat o 315, kde pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Další potom je 319 a 320 Davis, opět stejné návrhy, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Chcete to zkontrolovat? Dobrá. 319 a 320. Končím hlasování. 32 pro, 25 proti, čili to je schváleno. 321, 322 dohromady, opět společně, eh, opět stejné návrhy, kde pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 323, 324, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo schváleno. Teď 325, 326, kde pro? Proti. Zdržel se schváleno. 328, 329, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 327, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Teď 330 a 331, kde je pro? Proti? Zdržel se? To je schváleno. 332, 333, kde je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 334, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Teď se dostáváme eh, k 75. na další straně, to je návrh zpravodajky. Kde pro? Proti? Zdržel se? To je schváleno. Dále pak 76 a 339, ty jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? to je schváleno. Tím se dostáváme k bodům odvodnění. Jednička, kde pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 79 pro, proti, zdržel se někdo, to si zkontrolujeme, kontrolujeme 79. Zase tady máme jednoho navíc. Tak, teď už je to v pořádku. 31 pro, 27 proti, takže to je schváleno. Teď dvojka, kde pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Pětka. Kde pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Teď šestka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Potom jsou e, stejné návrhy 81, 82, to je kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 83, kdo je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto. 84 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 85, 86, kdo je pro? Proti? To je schváleno. Číslo 8, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to prošlo, ale pojďme si to zkontrolovat. Kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 8. Končím hlasování. 31 ku 27, takže je to schváleno. Teď 89, to je oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. E, to je schváleno. Myslím si, že jsme se dostali až na konec tím. Skvěle. Takže teď máme konečné hlasování k e, tomuto návrhu zprávy. Zahajuji hlasování k celkové zprávě. Zase máme jednoho EPP navíc. Dobrá, děkuji. Teď tedy máme správný počet poslanců. Končím hlasováním. 55 pro, 1 proti, a dva se zdrželi, takže myslím si, že to je zcela jasně schváleno většinou, čili tento návrh eh, zpráv eh, usnesení. Eh, opět zahajuji hlasování. Končím hlasováním. 53 pro, nikdo proti a jeden se zdržel, čili opět obrovskou většinou byl tento návrh schválen. Dovolte, abych poblahopřál zpravodajce. Velice důležité je, že zde, co se tý, je to pro strategii o změnách klimatu v rámci Evropské unie. Eh, v rámci Evropské unie. Je to důležité hlasovat o trvale udržitelném hospodářství v oblasti elektrických a elektronických zařízení. Teď to bude snažší. Dostáváme se k dalšímu bodu a to je uzavření protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón k úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středomoří. Tady můžeme říct buď ano nebo ne. Eh, tady je jenom jedno hlasování. Kdo je pro eh, to, tuto úmluvu? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jednomyslně. Ne, teď právě slyším, že budeme ještě jednou hlasovat elektronicky, takže kdo je pro, prosím, hlasování je zahájeno elektronicky. Abstimmung ist beendet. Hlasování je ukončeno. 53 pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel, čili jednomyslně přijato, abychom pobřežní zóny v oblasti Středomoří ještě více chránili. Děkuji. So.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 Dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání a to je bod 7 Zelená kniha Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii a zpravodajem je Jose Manuel Fernández. Máme pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijato. Dostáváme se k kompromisu číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro kompromisní návrh číslo 2? Proti? Zdržel se? Přijato. Dále pokračujeme pozněvacím návrhem 54. Kdo je pro? Tady, že se nebude hlasovat. Ano, pokračujeme 58. McGuinness. Kdo je pro 58? Proti? Zdržel se schváleno. 59 pro, 79, eh, pardon, eh, proti, zdržel se, přijato. 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se, kontrolujeme elektronicky. 57. Hlasování je ukončeno. Ano, tak to bylo těsné. Jeden hlas eh, zde je eh, zamítnuto. Nyní 61 pro. Proti. Všichni nehlasují, takže já to nemohu, nevidím pořádně, musíme ještě jednou kontrolovat elektronicky. Takže 61. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 29 eh, pro, 23 proti, schváleno. Nyní 60. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 59 pro. Pr- proti. Zdržel se? Schváleno. Eh, identické jsou 65-66. Nyní, co se týče odstavce 4, tam všichni stáhli. Kvůli tomu kompromisu číslo 1 všechny tyto pozměňovací návrhy odpadají, takže pokračujeme 67 Eichhout. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 68. Eh, ústní pozměvací návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 69 pro? Proti? Ještě jednou, kdo je proti? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 70 oddělené hlasování, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Nyní kompromis eh, číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 74 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 77. Kdo je pro? proti, Slyšel se, zamítnuto. 81 pana Jotov, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 78, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Dostáváme se Agri 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Agri 4. Pro, proti? Zdržel se schváleno. Agri 5. Proti? Zdržel se Agri 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Agri 7. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Agri 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Agri 9, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Agri 10, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Agri 12, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Agri 12. Eh, pan předseda se omlouvá. Ne, Agri 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Agri 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Agri 15. Kdo je pro? Proti? zdržel se, kontrolujeme elektronicky, Agri 15. Ukončeno hlasování. 33 pro, 25 proti, schváleno. Agri 16, oddělené hlasování, první část. Proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. Agri 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Agri 18, opět oddělené hlasování. Kdo je pro první část? Proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Agri 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Agri 20 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Agri 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se Kontrolujeme elektronicky 21 Agri. Hlasování ukončeno. Zamítnuto 24 pro a 31 proti. Intre 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Já bych řekl zamítnuto, ale musíme to zkontrolovat elektronicky, takže ještě jednou. PPP má jeden hlas navíc, nebo příliš mnoho, takže to nevadí. Ne, omlouvám se. Čili 26 pro, 31 proti. Zamítnuto. ITRE 2, kdo je pro? Proti? Většinou zamítnuto. ITRE 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. ITRE 4, oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se Schválena druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. ITRE 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. ITR 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. ITR 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. ITR 10, pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. ITR 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. ITR 12, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. ITRE 13 eh, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. ITRE 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. ITRE 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno, eh, pardon, zamítnu to. ITRE 17, eh, oddělené hlasování, první část, kdo je pro? Proti? já se zamítnu to druhá část, kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. ITRE 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se, schváleno. ITRE 19, kdo je pro? Proti? Eh, zdržel se, schváleno. Nyní úvodní ustanovení. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno, dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, čtyřka pro, proti, zdržel se zamítnuto, pětka pro, proti, zdržel se schváleno, šestka, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Osmička, pro, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Devítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Desítka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Třináctka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Čtrnáctka, to je ústní pozměňovací návrh a oddělené hlasování, čili nejdříve pro to ústní hlasování, eh, eh ústní eh, pozměňovací návrh proti, že se zamítnuto. Eh, teď oddělené hlasování první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kontrolujeme druhou část. Máme jednoho EPP, příliš eh, jednoho navíc a ještě někoho navíc. A jeden eh, SAD, sociální demokrati. Takže teď by to šlo. Hlasování je u konce, čili zamítnuto. Mohlo to být jinak, ale nebylo. Takže bod 15. Eh, Kdo je pro 15? Proti? Zdržel se schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno. Dá se dostáváme ke kompromisu číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Pan předseda se omlouvá. Eh, musíme odděleně hlasovat, kdo je ve 23 pro první část. Děkuji, kdo je proti. Zdržel se schváleno druhá část, kdo je pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 24, kdo je pro. Proti Zdržel se schváleno 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Nyní 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Ček, eh, nyní kontrolujeme 32 elektronicky. EPP má jednoho navíc. Jednu kartičku musíte někde vyjmout. Prosím, teď to jde. Ukončeno. Takže schváleno 29 ku 28. Dále úvodní ustanovení K. Ústní pozměňovací návrh. Rosy, kdo je pro? Takže eh, zde je odpor, proti tomu nemůžeme hlasovat, tak eh, budeme hlasovat o originálu úvodního ustanovení K. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže je to zamítnuto. Nyní úvodní ustanovení L33. Kdo je pro? proti, e, zdržel se, zamítnuto 35, kdo je pro, proti, e, zdržel se, zamítnuto 38 a 39 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 37. Kdo je pro 37? Proti? Zdržel se? Schváleno. Třicet čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Nyní máme ústní pozměňovací návrh Rosy. Eh, nikdo ne, nic nenamítá, takže budeme o tom hlasovat. Kdo je pro, úst, pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Čtyřicítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. čtyřicet jednička To je opět eh, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 42 van Bremt, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Ještě kontrolujeme 43 elektronicky. Hlasování je u konce. Je to těsné, ale opět správně. Schváleno. 44. Kdo je pro 44? Proti. Zdržel se. Schváleno. 45. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 46. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. A teď máme závěrečné hlasování, které uděláme elektronicky. PPE zu viel? Dva EPP máme opět navíc, ještě jeden. Jedna kartička ještě musí být stažena. Ano, teď je to správně. Hlasování je ukončeno. 55 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Srdečně blahopřeji zpravodaji Jose Manuelovi Fernandezovi. Blahopřeji. A teď se dostáváme k bodu číslo 9. To jsou spravedlivé příjmy pro zemědělce, lepší fungování potravinového řetězce v Evropě. Takže tady máme zpravodajku paní Esther Herans Garcia. A budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, pr proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 9 pro, proti, zdržel se. Zamítá se. Ústní pozměňovací návrh 500, eh, pro, kde je pro. Je to ústní pozměňovací návrh. Proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11. Rozdělené hlasování. První část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Pro. Teď je to druhá část, takže pro. Proti zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 18. Oddělené hlasování první část pro, proti, zdržel... A, kontrolujeme. Takže 18 první část. Konec hlasování. A máme to jednoznačně schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní závěrečné hlasování elektronicky. Konec hlasování. 54 proti dvou, nikdo se nezdržel, blahopřejeme. Paní navrhovatelce Esther Harans Garcia. Takže tolik k tomuto důležitému bodu. A další bod se nazývá rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství. A tady máme s navrhovatelkou Rovanu Plum. Dobrá, takže nejprve budeme hlasovat. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvě. Ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 7 pro, Proti? Drželi se. Schváleno. 8 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítá se. 9 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 10 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 12. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 13. Ústní pozměňovací návrh pro? Proti? Zdrželi se? schváleno 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno 16. Ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, schváleno 17 odděleně. Ještě kontrola šestnáctky? Ano. Prověříme šestnáctku. Konec hlasování. Zamítá se. 25 pro, 30 proti. Takže teď máme První část ústního pozměňovací návrhu 17, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak eh, oddělené hlasování první část. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se. Kontrola druhé části konec. 30 pro 25 proti schváleno. 18. Merit McGuinness pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 19. Oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 20. McGuinness pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, také schváleno. Tím pádem se dostáváme k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahajujeme hlasování. Konec. 53 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme. Paní zpravodajce. Takže jsme odvedli skvělou práci, skutečně vynikající, dokonce jsme uzavřeli pořád jednání na dnešní dopoledne, máme dvě hodiny, kdy můžeme dělat něco plodnějšího. Děkuji vám za spolupráci, uvidíme se ve tři.